stejně jako já, že někdy jsou to mladička zvířata, někdy jsou to zvířata opravdu několik dní eh, mladá, která jsou přepravována, která ještě ani neví,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 Děkuji, pane předsedo.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 Děkuji bardzo. Dziękujemy. Pan Harald Williams za ENF, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, existuje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 že v podstatě to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 Proč nepožadujeme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 pane předsedající já jsem připraven tuto zprávu podpořit a děkuji autorům za ni. více než rok se věnuji problému transportu zvířat po evropě z hlediska české republiky a jsem v kontaktu s nevládním sektorem a z faktů které mám pane komisaři musím říct že můj pohled je úplně opačný od vašeho. váš optimismus absolutně nesdílím a jenom informace pro vás z české republiky v roce two thousand and thirteen bylo do turecka vyvezeno tři tisíce krav roce two thousand and fifteen už to bylo a sixteen seventy eight tisíc krav. zmnohonásobil se vývoz skotu z tohoto členského státu do turecka máme jasná fakta a informace jak nejsou dodržovány legislativní předpisy evropské unie jak neprobíhá kontrola na bulharsko turecké hranici. to jsou fakta která vy zde neumíte zpochybnit. vaše komise pro práva zvířat neudělala nic. já jsem mnohokrát jako český poslanec psal komisi informace o pašování psů a koček z československa z české republiky do západní evropy. nedostal jsem žádné odpovědi. takže prosím věnujme právům zvířat do budoucna větší pozornost. děkuji. Děkujeme a nyní to bude pan Marias.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 paní předsedající ochrana zvířat během přepravy je samozřejmě citlivou záležitostí. já souhlasím s tím že přepravovat by se mělo maso a ne živá zvířata. ale pokud je to nutné pak zde musí platit přísné předpisy které evropská unie má přísné standardy a ty musí být především vyžadovány vymáhány kontrola musí být prováděna. já jsem odpůrcem nových předpisů pokud nestačíme naplňovat a prosazovat stávající předpisy které jsou přísné dostatečně přísné samozřejmě zvýšit eh, kontrolu eh, kontrolovat na hranicích to je eh, řešením a sankcionovat ty kteří nedodržují vhodné podmínky pro přepravu zvířat zvířat aby neměla trpět. obávám se ale že nemůžeme zakázat dopravu zvířat do třetích zemí spíše opravdu kontrolovat a vyžadovat plnění eh, významně eh, ochranných standardů. děkuji. Děkujeme. Pan Daniel Buda je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeprava živých zvířat je velikým problémem, který nesmíme